Prvním bodem na pořadu jednání pan uh, zpravodaj Mark Tarabella je připraven a budeme hovořit o režimu podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení. Kolegové, prosím, abyste vyslechli pana zpravodaje a dávám mu tímto slovo. Thank you, Mrs. Chair. Indeed I... Děkuji, ano, skutečně jsem připraven. Paní předsedkyně, pane komisaři, milí kolegové, je to s velkou hrdostí, se kterou vám dnes předkládám nový režim mm, distribuce ovoce, e, zeleniny a mléka ve školách, e, což byla e, práce roku a půl a chci poděkovat všem stínovým zpravodajům, paní Sofie Ribeiro, paní Ulrike Müller, panu Jamesovi Nicholsonovi, panu Bronisovi Rope, panu Markovi Zulovi a panu McCarthymu. Také chci zde i poděkovat týmu Evropské komise, která předložila vynikající Eh, návrh pod vedením pana Justa Korteho a lucemburskému předsednictví, které zastupoval pan Frank Schmidt, se kterými jsme úzce spolupracovali. Obecně řečeno, nový program se opírá o dva pilíře. První to je zdraví dětí a zdravé návyky, které se musí naučit od malého věku. A potom podpora e, zemědělců, to je druhý pilíř. V tom prvním pilíři jsme dbali na to, aby rozdělování těch čerstvých e, výrobků, tedy ovoce, zeleniny, mléka, aby to byla povinnost členských států, které se zapojují do programu. Členské státy participují na tomto programu a já tedy chci to zúraznit dobrovolně. Mají možnost i rozšířit seznam výrobků, ale za velice striktních podmínek. Například e, jsme zajistili zákus těch různých umělých sladidel, barviv a chceme, aby se posílila i role e, národních orgánů pro zdravotnictví. Připomínám, že cílem z tohoto programu je také bojovat proti dětské obezitě a zlepšit zdraví dětí. Výchovná opatření, která jsou nyní obligatorní, mají za cíl i přiblížit děti zemědělství a naučit je správné e, e, výživové návyky od raného věku. Nezapomínejme, že škola hraje důležitou roli při formování mladých lidí a dětí Eh, aby získali nové zdravé návyky. Tento program i chce podporovat hm, lokální produkci, regionální, hm, to znamená lokální spotřebu a bio, biovýrobu a sezónnost výrobků. Kromě toho i hm, i e, parlament zde e, posílil své pravomoci, protože komise původně chtěla aplikovat článek 43.3, který nás vylučoval z této agendy, ale nakonec se nám podařilo e, zajistit článek 43.2, to znamená rozhodování. Já jsem bojoval za to, aby chom zachovali prerogativy výsady toto parlamentu, rozpočet a nám se podařilo zde i zvýšit tu částku, jde o 20 milionů na mléko a tedy bude to zvýšeno tedy z 20 na 100 milionů nyní a jde o to, aby eh, členské státy byly, nebyly penalizovány i ty, které nemají za sebou žádnou historii, jako Chorvatsko například. Parlament a rada se dohodly eh, na eh, procentu 20%, to budou ty transfery eh, s tím, že 5% bude pro ty ultraperiferní regiony. Některé státy chtěly více, ale to podle nás by nebylo smysluplné, protože ten jeden program by byl na úkor toho druhého, takže to by byly příliš velké rozdíly. Takže i jsme zajistili, že v roce 2023 eh, komise vydá zprávu o aplikaci těchto transferů mezi těmito různými eh, položkami a pokud jde o kritéria, takže eh, jde o děti věková kategorie 6 až 10 let, také i pokud jde o mléko, tak my zde máme historické čerpání z fondů tohoto programu s tím, že nesmíme zapomínat ale na ty země, které nemají za sebou tu historii, tedy to historické čerpání čerpání, ty také do toho spadnou, tyto země. Potom zviditelnění toto programu a menší administrativa, to je další výhoda, které jsme dosáhli dík, zde díky parlamentu a takže to díky tomu i více dětí bude moci profitovat z tohoto programu. Já bych chtěl vyzvat všechny kolegy, aby podpořili tuto zprávu, jejímž cílem je zlepšit zdraví dětí a děti, aby podporovat je v dobrých návicích a jde o to i podporovat vlastně lokální zemědělskou produkci. Děkuji. Děkuji a nyní prosím pana komisaře Hogana, aby za komisi reagoval. Děkuji paní místopředsedkyně, já bych rád pogratuloval všem a zejména panu Tarabelovi a také stínovým zpravodajům za, zpravodajům za to úsilí, které věnovali uh, tomuto, té, tomuto tématu a myslím si, že pan Tarabela i e, ostatní budou souhlasit, že se jednalo o velmi náročný e, proces, protože bylo potřeba se zamýšlet na, lega, na právním základě, na rozpočtu a také e, bylo třeba jednat o transferech mezi mlékem a zeleninou. Nakonec byl, byl nalezen vyvážená, vyvážená situace a to díky vstupu parlamentu. Tento pokrok, eh, k tomuto pokroku došlo díky eh, flexibilní pozici na všech stranách a já jsem se sám eh, zasazoval o pokračování tohoto programu a o jeho fungování v budoucnosti. Parlament hrál důležitou úlohu, zejména pokud jde o tu prioritu, která byla dána čerstvým výrobkům a také se parlament zamýšlel nad cíly tohoto programu, aby eh, děti skutečně eh, dostávaly čerstvé produkty a produkty bez dalších přídatných látek. 250 milionů euro ročně pro eh, děti a další další dopady, dopady na zemědělství. Bude zde tedy rozpočet 1,5 miliard euro a je to důležité jak pro farmáře, kteří jsou vystaveni velmi eh, obtížné situaci, zejména v oblasti mlékařství a eh, zároveň to je prospěšné pro děti, které, které si vybudují zdravé Eh, stravovací návyky. Děkuji, pane komisaři, a nyní zahajuji rozpravu na jednu a půl minuty pan Des. Paní předsedkyně, pane komisaři, milé kolegyně a milí kolegové, děkuji všem, kteří se spolu podíleli na tom, abychom měli vylepšený program mléka a ovoce do škol, abychom ho mohli nabídnout celé EU. Děkuji zejména panu zpravodaji a stínovým zpravodajům. Měli jsme pět trialogů a dospěli jsme k výsledku, se kterým mohou být podle mě spokojeni všichni zúčastnění. Nyní jde o to, aby programy v členských státech byly co možná nejrychleji implementovány, zrealizovány. Jádro nové úpravy je to, že ty programy, které byly dosud odděleny, jsou nyní schrnuty jsou společně, nyní je také možné určitou část prostředků přesouvat mezi oběma programy, to je také dobré podle mne. A potěšující je, že parlament si prosadil, aby právě program mléka do škol byl navýšen o další 10 milionů eur na 100 milionů eur a e, program o, pro ovoce a zeleninu do škol byl navýšen na 150 milionů eur. Mark, ta, Mark Tarabela už o tom již hovořil. Eh, pro všechny členské státy byly alespoň eh, vlastně dodržena stejná výše prostředků jako v minulosti minimálně a také byla zohledněna situace specifická, situace Chorvatska a e, odlehlých regionů. Jsem rád, že naše děti e, mohou si takto zvykat na školách na naše vynikající zemědělské produkty a pak je ještě část prostředků, která může být použita pro doprovodné vzdělávací programy. To je také důležité. Je důležité, aby se naše děti naučili, že naše děti, promiňte, že naše mléko nepochází od krávy Milka, ale od normálních hnědých a černých krav. Děkuji. Nyní dávám slovo panu De Castro na jednu minutu. Grazie. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat eh, eh, panu komisaři kolegům. Program eh, ovoce a mléko do škol, to je jedna z nejdůležitějších výchovných akcí v Evropské unii, proto aby děti jedly zdravě a aby si uvědomovali, že je třeba konzumovat tradiční výrobky. Chci poděkovat kolegovi Markovi Tarabelovi a celé naší, celému našemu vyjednávacímu týmu týmu za tuto práci a za výsledek, a to především, že bylo možné Evropskému parlamentu garantovat jeho základní demokratickou spolurozhodovací roli. A tady musím poděkovat i e, komisi, která nakonec podpořila pozici parlamentu, ale nicméně volba rady eh, diskutovat o významných bodech původního návrhu, eh, to vedlo k tomu, že se nám nakonec podařilo přijmout ambiciozní opatření, výchovná opatření a že se budou spravedlivě rozdělovat finanční prostředky mezi členské státy. Tento evropský plán eh, tedy je, jde ruku v ruce s, s výživovou osvětou, která je tak důležitá pro mladé generace. Děkuji. Thank Nicholson. Děkuji, pane Kolson. Na jednu minutu děkuji, paní předsedající. Já bych rád gratuloval panu zpravodaji k vynikající práci. Možná tam byly nějaké problémy, ale určitě se ukázalo, že odvedl skvělou práci a celkově se dá říci, že jsme všichni spokojeni a vítáme tento návrh. Myslím si, že ten program je dobrý a silný a vysílá i jasný signál nejenom eh, mlékárenskému a ovocnářskému průmyslu, průmyslu a parlament zde eh, velmi přispěl a ukazuje se, že když spolupracujeme, dá se skutečně dosáhnout mnohého, i když více, než co jsme si mysleli, že bude možné. Já se těším na zavázdění tohoto programu a vím, že celá většina e členů EKR bude hlasovat pro a myslím si, že ten eh, návrh je velmi přínosný a celkový rozpočet byl rozšířen rozšířen, navýšen. Pan komisař to právě potvrdil. Na druhou stranu musím říct, že eh, jsem rád, že je dnes tato rozprava, ale raději bych slyšel rozpravu o um, um, o vepřovém masu, protože tady máme dnes pana komisaře, jsou tady všichni a měli bychom o tom hovořit raději eh, než o tomto tématu, a my, což by ovšem bylo eh, neuctivé k panu zpravodaji, který si skutečně vedl dobře. Děkuji, pane Nikolsone. Máme zde kolegu, který chce položit otázku. Přijmete otázku, modrou kartu, pane Nikolsone? Děkuji za přijetí mé otázky. Pan, pan Fronzulika. Fronzulika. Sorry. I'm sorry. This one. First, apologies. Next. Omlouvám se tedy až příště, pane kolego, chtěl bych položit následující otázku. Ano, je to program, který má velkou vzdělávací hodnotu pro děti, ale název této zprávy a to, že se tady zdůrazňují banány, hovoří se tu o ovoci, zelenině, banánech a mléku, neměli bychom spíš zdůrazňovat jablka nebo nějaké jiné ovoce, které je evropské, anebo měli bychom říci ovoce a zelenina jablka. Banány jsou dovážené a my bychom měli zdůrazňovat místní produkci. Nemyslíte si, že by to tak mělo být, pane Nikolsone? Paní eh, předsedkyně, děkuji za tuto vynikající otázku. Já nevím, já bych rád zmiňoval všechny druhy ovoce, jahody, hrušky. Všechna ovoce je žádoucí, nemám s tím takový problém. Odkud já jsem, a vy víte, paní předsedkyně, Severní Irsko, tam Eh, jsme známí tím pěstováním jablek. Takže bych samozřejmě eh, byl rád, kdyby byla jablka eh, zmíněna. Děkuji. Dvě minuty, paní Miller. Paní předsedkyně, pane komisaři, milé kolegyně, milí kolegové, také já bych velmi ráda poděkovala Marku Tarabelovi za vynikající práci, kterou odvedl v rámci našeho trialogu, měl Skutečně on se snažil velmi zdůrazňovat kompetence parlamentu, žádal o ně a za to děkuji. Podařilo se nám spojit režimy podpory pro mléko do škol a pro ovoce a zeleninu do škol a já si dnes přeji, aby plénum tuto zprávu podpořilo silným hlasem. Rozhodli jsme si, že chceme snížit byrokracii, doufám, že se nám to podaří. Pak jsme dosáhli navýšení prostředků. I to zpočátku nebylo vůbec jasné, zda se nám to podaří a pomocí tohoto problému nyní vlastně máme, budou mít přístup k ovoce zeleninám či mléku 30 milionů dětí ve věku 6 a 10 let a každý týden tito děti dostanou ovoce, zeleninu nebo mléko. Pro mě bylo důležité, aby, že jsme tam měli ještě i ten seznam zpracovaných produktů, že jsme ho tam zařadili a, a dále, co je pro mě důležité, jsou ta doprovodná vzdělávací opatření, které se týkají dobrých eh, nutričních návyků. Nyní mohou například působit na školách i nutriční expertky, které budou vzdělávat děti v oblasti dobrého zpracování. V našem vzdělávání jsou totiž chyby. Naše děti již nemají žádné každodenní kompetence, již neví, jakým způsobem se zachází se základními potravinami a co je skutečně možné vyrobit se základních potravin, jak kvalitní jídlo, z nich lze připravit. Takovéto znalosti jsou zásadní, jsou důležité a proto je velice dobré, že jsme eh, tím, že jsme schrnuli ty režimy podpor, zároveň ještě zakotvili v tom ta dobrovo, doprovodná vzdělávací opatření a já jsem přesvědčena o tom, že přispějí k dobru našich dětí a já eh, mohu celou věc s velkou radostí pouze podpořit. Paní Miller je tady od paní Grapíny modrá karta. Přijmete ji? doamnă președintă uh, Ano, já také samozřejmě souhlasím s tím, že zdraví našich dětí je priorita. A také blahopřeji panu Tarabelovi, ale mám jednu otázku, která se týká doplnění prostředků pro děti. Uh, respektive větší podpory dětí mezi 6 a 10 lety. Proč ne 6 až 14 let? Jakým způsobem se stanovila tato věková kategorie 6 až 10 let? Já si myslím, že měla být pojata širším způsobem. Děkuji. Milá kolegyně, děkuji mnohokrát za tuto otázku. Ano, by, jistě bychom všichni to bývali podpořili, aby děti mohly dostávat um, mléko, ovoce a zeleninu delší dobu, ale tady jde skutečně o to, abychom jaksi um, měli přístup dětem mezi první a čtvrtou třídou právě na základní škole. Je to v podstatě nakonec vždy otázka peněz. A my tady máme 1,5 miliard na 6 let a já si myslím, že to je dobrá suma, pomocí které, které lze dosáhnout mnohého a členské státy, pokud chtějí, tak to mohou stejně ještě sami kofinancovat. Paní Sandra Rodríguez na jednu minutu. Obrigada, presidenta. Agradec... Děkuji paní předsedkyně a děkuji panu Tarabelovi na jeho práci. My vidíme velmi pozitivně, že Evropská unie nadále podporuje poskytování ovoce, zeleniny, banánů a mléčných produktů ve škole jako formu, jak zvyšovat povědomí u dětí o dobrých zdravých zdravém stravování, o důležité roli čerstvých produktů. A je to také způsob, jak děti seznámit s původem produktu. Je velice pozitivní, že se také zavedla možnost jak si podněcovat prodej biologických, ekologických a lokálních produktů. Je tady důležité zvyšovat povědomí toho, jak o tom, jak, jak se produktují ty produkty, jakým způsobem funguje zemědělství. Je tady je skutečně důležité, aby na školách dostávaly děti ekologické produkty, regionální a lokální. A pak je také důležité, aby děti mohly navštěvovat zemědělce a také, aby vy s tímto způsobem se tedy vyvíjely jejich zdravé návyky. Děkuji. Pan Rope, dvě a půl minuty. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos. Děkuji, pane komisaři, kolegové. Rád bych poděkoval panu Tarabelovi, zpravodaji, za vynikající práci, kterou odvedl. Při právě, z práce na této zprávě jsem byl eh, stínovým zpravodajem za zelené a i když na začátku naše názory nebyly stejné se s panem zpravodajem, i tak se nám povedlo přijít s velmi dobrou zprávou. Proč je uh, ta zpráva tak zdařila a proč se jí podařilo získat podporu celého parlamentu. Je to proto, že si staví za cíl eh, rozvíjet dobré stravovací návyky eh, dětí a také nastavuje pravidla pro využívání tohoto programu. Podařilo se nám rozšířit seznam produktů, které budou dodávány do, školu, do škol i právě kvůli rozvíjení dobrých stravovacích návyků. Někdy to rozšíření šlo až příliš daleko Eh, nevím, proč tam máme uváděn eh, olivový eh, olej či čokoládové mléko, ale to jsou, to můžeme nechat na jednotlivých členských státech. Co je důležitější, je, že se nám podařilo poprvé Eh, vytvořit právní předpos, předpis, kdy eh, jsou vlastně zakázány dochucovací látky, eh, zejména Eh, zejména umělá sůl a eh, měly by tedy všechny tyto produkty být bez těchto přídatných látek. Eh, tento zákaz zde do minulosti nebyl, do současné doby nebyl a to je překvapivé. Podařilo se nám také zlepšit zprávu a řízení této, tohoto systému dotací. Máme zde jasná kritéria pro distribuci, takže členské státy státy budou moci využívat eh, flexibilním způsobem eh, peníze a máme zde také způsoby, které podpoří eh, rychlé dodávky v těch krátkých řetězcích a je zde velké zapojení místních a regionálních orgánů, které maj, budou mít na starost vytváření a implementaci těchto programy, protože to je důležité, protože tě, ty místní úřady znají dobře potřeby místního společenství. Děkuji Děkuji a nyní pan jedna minuta. Prezidente. Děkuji paní předsedkyně, já chci poděkovat zpravodaj Tarabelovi za vynikající práci i za to, jak vedl vyjednávání v trialogu vyjednávání, které umožnilo, abychom e, zajistili dobrý výsledek, podle mě, a to především, pokud jde o rozpočet, tedy prostředky určené na tento program ovoce a mléko do škol. A za druhé, důležité, důležitý je i cíl Cíl tohoto programu je vzdělávat, vychovávat děti, aby konzumovali čerstvé potraviny a aby eliminovali používání různých přídatných látek a cukru, eh, protože eh, výsledek je nadváha a je tedy nezbytné začít u dětí, u dětí a tam jim mm, je učit, že je třeba jíst zdravě, eh, zodpovědně a udržitelně a my musíme tedy v našich členských státech zajistit, že skutečně tento program se bude využívat co nejlepším způsobem a že se budou provádět veškeré nezbytné kontroly. Děkuji. Thank you. Mr. Zulo, we have a question. Děkuji, pane Zulo. Máme tady otázku od pana Olají. Souhlasíte? Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Vyslechli jsme si panu Tarabelu, který říkal, že ten výsledek je velice dobrý, zmínili to i další poslanci. Je to dobré pro zdraví dětí, pro evropský potravinářský průmysl, je to také dobré pro zemědělce. Pane poslanče, souhlasíte se mnou v tom, že pro nás je velmi důležité, to, abychom o takovémto programu hovořili eh, jako o evropském programu, abychom zahájili, nastartovali nějakou kampaň. Má to být evropským programem. Je zvláštní, že tady jsou politické cíly, zdůrazňují pouze negativní stránky Evropské unie a nikdy neupozorní na ty pozitivní výsledky. Pane Zulo, 30 vteřin. A já jsem nepochopil, možná, nepochopil jsem, v čem byla ta otázka. Nicméně mám za to, že je zásadní pracovat eh, na osvětě u dětí právě proto, aby dnešní mládež, eh, tedy budoucí dospělí, aby eh, eh, si uvědomili, jak žít a to mm, určitě mm, pomůže všem i přes třeba rozličné názory, které máme dnes. Děkuji a nyní další řečník na minutu, mm, pan Ferran. Milí kolegové, já jsem rád, že vidím, že tady činnost v parlamentu často je kvalitnější než to, co nám navrhuje Evropská komise. U této zprávy bych řekl jenom, že pokračování programu eh, rozdělování eh, eh, rozdělování ovoce, zeleniny i banánů tedy a mléka do školy je dobrá věc, vynikající věc. Nicméně konstatuji, že zde naráží to na velké problémy. A kromě toho, tento text umožňuje členským státům, aby ten program aplikovali, jak si budou přát a aby třeba dávali přednost určité produkci. A proto chceme, abychom podpořili tuto zprávu, tento program, ano, ale mm, tak, aby vždycky šlo o lokální produkci, lokální zásobování a e, aby šlo o produkci evropského zemědělství, která se bude distribuovat. Děkuji a nyní minuta a půl paní Erans Garcia. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, milí kolegové. Já si myslím, že tato dohoda mm, a zpráva o programu do škol, to je velice užitečné pro Evropskou unii, pro členské státy, pro zemědělský sektor a to především pro mladé lidi a děti, kteří díky tomuto programu mají možnost zlepšit své, kult, své eh, vyživovací návyky. A hm, objem eh, eh, Eh, eh, dětí, eh, velký objem dětí bude tedy čerpat a je tam dalších 100 milionů navíc, ano, takže to je velice důležité i je třeba rozšířit ty prostředky, ten rozpočet, protože rozšiřujeme i tu nabídku těch produktů, které se budou poskytovat a ovoce, zelenina a mléko, to i dá možnost členským státům, aby potom ten Eh, aby eh, uspůsobili ten program svým eh, možnostem a také i, aby bylo možné zavést i zpracované ovoce například, protože to nesmíme zapomenout o to, aby to dětem chutnalo a velice, takže to může být ve formě tedy čerstvé nebo zpracované. Do budoucna i Eh, potom necháme tedy další eh, tedy eh, komodity, jako například med nebo olivový olej. Bohužel to zatím tam nespadá. Doufejme, že do budoucna se to podaří a že jinak tedy samozřejmě tato dohoda je dobrá. Děkuji za ní. Děkuji. Já myslím, že tady máme modrou kartu. Pan Jár. Děkuji, paní předsedkyně. Mám takovou doplňující otázku, která se týká s eh, odbourávání byrokracie. Eh, tady se chci zeptat, pane Gologranci, co si myslíte? Neměli bychom od komise požadovat nějakou zprávu o zkušenostech a implementaci, tak aby členské spáty byly skutečně nuceny ten program implementovat nebyrokratickým způsobem. My jsme tady eh, přijali dobrá rozhodnutí, ale je nutné, aby konečně členské státy k tomu přistoupily nebyrokraticky a já mám své pochyby o tom, zda tomu tak skutečně bude. Milý kolego, pane Jára. já si myslím, že skutečně o co tady jde, aby členské státy eh, se snažili aplikovat ten program, zatím je to dobrovolné. Já myslím, že by to mělo být povinné aby členské státy akceptovaly to, že mladí lidé, děti, že musí zlepšit své návyky. Je to věčný problém, který tady máme. Byrokracie, byrokracie, to je věčný problém v EU. Já myslím, že je třeba nalézt zlatou střední cestu mezi řádným hospodařením s veřejnými prostředky a zrychlenými postupy. Thank you. And now for one minute, Madam Neuchel. Děkuji a nyní na minutu paní Nosia. Děkuji mnohokrát za slovo, abych se ráda připojila k mým předřečníkům. Bylo dosaženo tří důležitých věcích a totiž, že programy, které již úspěšně běží celá léta, se podařilo sloučit, pak došlo k navýšení prostředků a také zlepšení právního základu, eh, zcela speciálně i právního základu pro parlament. A já bych ráda k tomu ještě dodala eh, jednu věc. Je důležité ještě se více zaměřit na cíl těch programů, zdůraznit ho. Cílem je, aby děti se učili i senzoricky. Děti se vždycky ve škole učí, jak se říká, hlavou, pomocí hlavy, rukou, ale tady je důležité, aby se vlastně učili pomocí úst, aby věděli, jak správně mají e, ty věci chutnat, když jsou skutečně kvalitní, zralé. Jde tedy o jakousi výchovu a výchovu chuti a zlepšování chuti, což je velice důležité v době nyní, v době fast foodu. Děti vlastně neznají jiné chuti než příliš sladkou a příliš slanou a nějaké chutí mezi tím, ty znají velice málo. Takže to je důležité, aby se děti něco takového naučili. A pak je důležité, aby se děti naučili jinak jednat než pozud, protože tyto děti, které dnes dostávají zeleninovace ve školách, budou příštími spotřebiteli, kupujícími, kteří potom, doufejme, budou nakupovat také lepší produkty na jednu minutu pan Kušmík. Pane komisařu, zabírając głos. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, pane komisaři. Rád bych poradil něco k tomuto programu mléka a ovoce do škol. Je to jistě velmi důležité proto, abychom ovlivňovali stravovací návyky našich dětí. Ty první programy, ten první program se provádí z celou řadu let, ten druhý ty programy neexistuje ještě tak dlouho, ale tady je skutečně velmi důležité, že poskytujeme eh, mléko, ovoce, zeleninu tolika školákům. Společný právní a finanční rámec je důležitý a parlament by měl tomuto by měl tento pod, program podpořit, tak, aby se ho mohlo zúčastnit co možná nejvíce dětí. Jde o to, aby více dětí mělo užitek z tohoto programu, protože tyto děti, tyto děti, které se dnes něco naučí, budou příštími eh, spotřebiteli, kteří budou kupovat tyto produkty. Dnes eh, jsme tedy dosáhli toho, že máme pro program ovoce více finančních prostředků. Celkově je to 100 milionů pro mléko a 150 milionů pro ovoce a zeleninu. Děkuji, pan Aňu. Já si tady všímám určitých nepravostí a nesrovnalostí, protože zdraví by mělo být v kompetenci členských států a přesto se to tady propaguje ze zdravotních a zdravotních důvodů. Možná je to cynické z mé strany, ale mám pocit, že Evropská unie se snaží zasahovat do všech aspektů našeho života. Eh, školy, které eh, se budou účastnit, by budou muset vyvěšovat také jakousi eh, eh, cedulku vděčnosti, eh, kde bude kde to bude eh, zdůrazněno, že to jsou peníze z Evropské unie a to tež musí dělat farmáři a to se bude dít během eh, referenda a kampaně k referendu a proto mě to přijde cynické. Doufám, že mléko bude britské mléko, ne irské mléko a také, že jablka, eh, také naši pěstitele jablek nejsou spokojeni s tím, že se to nezmiňují jablka, ale zmiňují zachraňují banány. Modrá karta od pana Jakoviče přijímáte, prosím. Prosím, můžete položit otázku. Děkuji Děkuji, pane poslanče, že jste přijel modrou kartu. Říkáte, že zdrav, zdravotnictví je, eh, je, spadá do pravomoci jednotlivých států. Nicméně, když víte, že se vše eh, děje celosvětově, globálně, nemusíme vždy obvinovat Evropskou eh, unii, když víme, jak důležité je zdraví a různé epidemie, pandemie rozhodně jsou věcí globální. Souhlasíte s tím? že mám pravdu, když to říkám. Já eh, jsem řekl jednoznačně, že zdravotnictví je v kompetenci členských států, ne u EU a nechci, aby ta kompetence byla přenášena. Tolik moje odpověď. A nyní paní Petir na jednu minutu. Děkuji paní předsedající, pane komiseři, gratuluji uh, zpravodaji k úspěšnému završení rozhovorů s Radou a s Evropskou komisí této věci, která je velmi důležitá pro evropské i eh, chorvatské děti a vlastně se překá, překážky pro to, aby mohla republika, Chorvatská republika také eh, spolupracovat. A já jsem na to upozorňovala na výboru pro zemědělství a jsem ráda, že moje tvrzení byla přijata. Eh, tato, toto nařízení umožňuje dodávání domácích kvalitních výrobků do škol a mohou také členské země zapojit i místní a regionální či národní speciality, jako jsou med, eh, eh, olivy a olivový eh, olej. Tento program má vzdělávací úlohu pro mladé v oblasti nutriční a v oblasti zdravého stravování a má to také sociální rozměr, protože pro některé chudé děti to bude jediné jídlo, ke kterému se dostanou dostanou. E, děkuji. Je tady modrá karta od pana Tany. Děkuji, děkuji za možnost vystoupit, paní předsedkyně. E, chtěl bych se na něco zeptat jednak kolegyně, ale jednak vlastně i všech, kteří se tímto programem zabývají. Ano, v různých členských státech jsou jistě důležité nějaké tradiční národní produkty, ale pokud se podíváme na objemy, eh, které jsou v dispozici v rámci tohoto programu, tak vidíme, že ročně to jsou to 4 eura na hlavu na dítě, tedy, které se vydávají v rámci takového toho programu, což myslím ten dosah eh, programu poněkud relativizuje. Koliko god novca da imamo, ako je na... Pokud všechno, co se dostane k dětem, je e, žádoucí, možná by bylo lepší zvýšit ten objem, protože ty dotace 250 milionů euro na celou Evropskou e, unii a to rozdělování mezi všechny členské země, to určitě nestačí v Chorvatsku podle posledních statistik 17 tisíc dětí e, má každodenně hlad a nedostane se k žádnému jídlu, jejich rodiče jsou chudí a e, alespoň nějaká pomoc to bude, protože dostanou bezplatně zdravé jídlo, alespoň dvakrát týdně. Děkuji, paní Kalenbach, jedna půl minuta. Vážená paní předsedkyně, pane komisaři, já bych ráda poděkovala kolegovi Tarabelovi a všem dalším, kteří spolu vyjednávali, protože si myslím, že výsledek je dobrý. I když samozřejmě také si myslím, že 200, nechápu, proč někdo kritizuje to, že 250 milionů eur není příliš mnoho. Já si myslím, že je to dobrý krok směrem vpřed. Dosáhli jsme mnohého tím, že jsme navýšili rozpočet pro děti 1,5 miliard na další 6 let. To nemá být pouze pomocí pro zemědělce a produkty, které vyrábějí, ale zejména v první řadě to má být něco, co pomůže našim dětem se zdravě stravovat, naučit se, jak chutnají zdravé produkty, jak chutnají nespracované produkty ve své přirozené podobě. To jsou vše věci, které jsou cíly tohoto programu a kterých můžeme pomocí tohoto programu zasáhnout. Dosáhnout. Já samozřejmě stoprocentně s kompromisem nesouhlasím, protože si skutečně nemyslím, že by tam mělo patřit čokoládové mléko a další věci, ale navzdory tomu se nám podařilo, myslím, mít dobrou věc, že v takovýchto případech skutečně podporujeme pouze tu mléčnou komponentu a že v budoucnu nemůže tam být eh, žádná dodatečná sladidla, žádné dochucovadla a tak dále. Eh, to jsou, myslím, důležité kroky. A kolegovi Andrew bych ráda řekla, že si možná eh, dost dobře nepročetl Lisabonskou smlouvu, nebo ve článce 168 přesně stojí, že tedy Eh, politiky v oblasti zdraví jsou v kompetenci Evropské unie. A tady je samozřejmě pro nás i důležité, abychom veškeré zdravotní aspekty zohledňovali. A to činíme v oblasti vzdělávání, v oblasti zemědělství je to důležité a samozřejmě nejdůležitější je to pro zdraví. Je tady od paní Maletič zelená a modrá karta. Přijímáte, prosím? Děkuji. Děkuji, paní kolegyně. I slyšela jsem, co jste říkala a souhlasím s vámi, že ten program je důležitý, aby se zajistila zdravá výživa dětí, ale je to také vzdělávací program. Máte za to, že tento program by mohl pomoci i malým zemědělcům, tak aby jejich výrobky byly ty, které se dostanou do škol, protože ty jsou ty nejzdravější. Myslím si, že program má přesně toto za cíl. Má za cíl, aby děti mohly jíst zdravé produkty, nespracované a hlavně lokální, aby tyto produkty nalezly cestu do štola. To je, myslím, zásadní aspekt tohoto programu, který je zdravotnický, výživový a také vzdělávací. Děkuji. Děkuji, nyní minutu, pan Dorman. Øh, er Děkuji. Eh, tato iniciativa je pro velice mladé lidi, pro mladé, malé děti, které ještě neznají, neví, jak se mají dobře stravovat, které volí nezdravé potraviny. A proto je dobré, že Evropská unie se snaží jak si podpořit dobré stravovací návyky takovýchto malých dětí tím, že jim do škol dodává eh, mléko a ovoce a zeleninu protože když se podíváme na stravovací zvyklosti našich obyvatel, tak právě eh, jak si požívání těchto produktů se snižuje, proto je to, myslím, velice vhodné eh, a také to vlastně poskytne možný odbyt našim zemědělcům, kteří se momentálně nacházejí ve velmi obtížné situaci. Eh, samozřejmě mm, tento nový program musí respektovat specifika každé jednotlivé země a je skutečně nutné, abychom zprostředkovali našim dětem i takové znalosti, například jak zacházet se zvířaty. I zdraví zvířat je důležitý aspekt. Pomyslete pouze na ty dlouhé transporty zvířat, kterým bychom se měli vyhnout. Nyní prosím pan Mach na jednu minutu. Kolegové, mně se tedy ten návrh na dotování mléka do škol nelíbí. Vy se tady vyjadřujete Eh, jako jacísi spasitelé nebo zachránci dětí a chlubíte se jak jste vytvořili geniální program ale já bych chtěl říct že evropská unie není máma aby určovala co mají děti ve školách jíst a zdraví mléka je minimálně sporné a pokud zakazujete v těch školách nabízet dochucené doslazené mléko tak se vsaďte že děti to pít nebudou a kdo ví co s tím budou dělat. takže na prvním místě to co mají děti jíst má být věcí rodičů takže by bylo nejlepší nechat těch two hundred and fifty milionů eur v kapsách daňových poplatníků rodičů těchto dětí a ne aby to řešila evropská unie. pokud si myslíte že má být ve vašich zemích dotováno mléko tak to řešte v rámci vašich národních států a nezatahujme do toho evropskou unii. pokud se chlubíte tím že ten program je dobrovolný tak země které se toho účastnit nebudou budou vlastně nepřímo dotovat ty ostatní státy. takže budu rozhodně proti tomuto návrhu. Uh, Přijímáte modrou kartu od pana Polčáka. Pana Polčáka. Já budu velmi stručný. Pane kolego, všiml jste si, že Evropská unie v této věci nic nezakazuje, že pouze podporuje určitý druh výrobků. Myslím si, že to je dobré dát do souvislosti s vaším vystoupením. Děkuji. Pan měli bychom si uvědomit že pokud evropská unie má program kde chce dát two hundred and fifty milionů eur na dotování určitých produktů a v těchto produktech bude mléko které nebude doslazené tak vnucuje tímto způsobem dětem neslazené mléko a je to samozřejmě na úkor jiných druhů svačin a je to na úkor daňových poplatníků kteří si přejí pro děti něco jiného. takže to je fajn že se nezakazuje z bruselu čokoládové mléko ať si ho děti koupí ale dotuje se tady mléko které nikdo pít nebude. Eh, děkuji. czy akceptuje pan ponownie eh, niebieską kartę? další modrá karta od kolegy. Akceptujete další modrou kartu? Další modrá karta přijímáte. Mikrofon. Eh, Pane předsedo, kolegové, já jsem velmi pozorně naslouchala. Myslím si, že je velká škoda, že tento skvělý projekt pro školy, pro zemědělce, takto negativně hodnotíte. Já patřím možná k několika málo těch zde, kteří ještě mají děti, kteří, které chodí do školy, které bydlí ve městě, kde veškeré školy tohoto města se účastní tohoto programu. A mohu vám říci, Eh, jedno jabko denně vám uchrání zdraví a vyhnete se lékaři. Je to zdravá věc, eh, takže nekritizujte to, pochopte ten program a podpořte ho. Podpořte sektor ovocnářství. Děkuji. Když si myslíte, že jablko nebo mléko je pro vaše děti tak zdravé, proč jim ho na svačinu nekoupíte? Proč musíte vymýšlet z Bruselu program pro 500 milionů Evropanů? potřebujeme na toto evropskou unii aby se dětem koupilo jablko nebo mléko? E, e, e, Děkuji pane poslanče. Bylo vzneseno mnoho modrých karet, ale já bych rád se držel jedné zásady a totiž na jednoho řečníka pouze jedna, jedna modrá karta. V opačném případě bychom eh, tady asi měli příliš velký sklus, takže dávám slovo dalšímu řečníkovi. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. To je velice důležitá smlouva pro celou Evropu. Je to program, který e, prosazuje zdravé návyky. To je vítané a také i, e, i bude lépe dotován. Ale ještě něco navíc. Je to program, který je velice důležitý pro ultraperiferní regiony, například pro Kanárské ostrovy. E, a je to dohoda, která uznává, že je nezbytné vyčlenit více prostředků těmto regionům. A e, zde i, i vlastně mimo program POSE zde máme specifickou pomoc poprvé těmto, pro, těmto regionům. A je třeba i samozřejmě garantovat větší prostředky těmto regionům, protože mají periferní pozici, i je to, mají problém se zásobováním a podobně. Kromě toho v, tom, v těchto regionech se tak zvýší flexibilitu, kterou mají, aby mohly se transferovat ty eh, prostředky z těch programů. Je to důležité i pro producenty banánů. Zde i tady jsme o tom slyšeli. Banán by měl zmizet z názvu, poněvadž se nevyrábí v Evropě, ale dámy a pánové, ano, banán se produkuje v Evropě. Kanárské ostrovy produkují nejlepší banány na světě a Kanárské ostrovy to je Evropa. I Madeira, Martinik také, nezapomínejte na ně na příštím plenár, plenárním zasedání. Příští, příští plenární zasedání možná by se mohlo konat na Kanadských ostrovech, abyste viděli, jaké výborné panely tam produkujeme. Já mm, doufám, že dobře chápete specifické speciality, které se vyrábí i v, u nás v Evropě v těchto regionech. Děkuji. Narobil pan nám, no. Děkuji. Určitě rádi ochutnáme ty vaše banány. Někteří určitě si je budou snažit někde obstarat na trhu. A nyní paní Garcia, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já zde chci, stejně jako kolega, poděkovat zpravodaji za tento návrh panu Tarabelovi, protože on eh, vykonal vynikající práci spolu eh, s ostatními stínovými zpravodaji. Je to eh, práce, která Eh, mm, především ukázala radě, že i parlament eh, zde hraje svoji roli a rozhoduje také. Má důležitá rozhodnutí. Je to evropský program a to je důležité abychom vzali vážně význam, který má lepší zdraví evropských dětí. Eh, zdravé návyky, to je důležité pro děti a právě proto tento parlament bude hlasovat pro tuto zprávu. Také i podporujeme evropskou produkci. Eh, rozdělování čerstvých produktů, to je priorita přece a já jsem ráda, že to tak je. Myslím si, že pokud něco chybí eh, v výživě dětí, jsou právě čerstvé potraviny a proto bychom měli prosazovat toto kritérium, to je velice relevantní. Také bych ráda, aby ta kritéria eh, pro ten program distribuce mléka, aby zde se nebrali e, do úvahy historická kritéria jako počet dětí a podobně. Samozřejmě jsem pochopila, že nejde. A také bych chtěla říct, že bych ráda, aby, mm, pane bylo, vy to víte, aby tam také byl začleněn a olivový olej, e, který by se používal ve školách a zde Ehm, jsem ráda, že tam ale vidím ty, ta výchovná opatření, osvětová opatření, za to děkuji a určitě tento problém bude většinou zde odsouhlasen. Děkuji, paní poslankyně Garcia. A nyní Tibor Sany, jedna minuta. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych velmi poděkoval panu kolegovi Tarabelovi. Odvedl obrovskou práci a děkuji také všem kolegům, kteří přispěli k tomu, že tady máme nakonec takovýto skvělý program. Je velmi důležité, aby Evropský parlament se zabýval výživou dětí. Jde o téměř 60 milionů dětí, kterých se to týká a mnohé, mnozí z nich bohužel tedy respektive díky bohu mají možnost eh, získávat produkty z tohoto programu. Je důležité, abychom měli jako parlament eh, silnou pozici a pokud by parlament tento program neposkytl, tak no členský států by ho odmítlo, neprovozovalo by ho dále a to by byla škoda, proto musíme tento program i nadále podporovat. Je mnoho členských zemí, které vybírají daně i pro za potraviny, které se poskytují dětem ve školách, jako například maďarská vláda eh, vybírá 27% daň na potraviny a proto si myslím, že je důležité snížit DPH na potraviny. Děkuji panu Zanimu. A nyní k postupu ke HDI. Eh, Miroslav Mikolášik. Pan Miroslav Mikolášik. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, dámy a pánové. Myslím si, že tento program pro naše děti v Evropské unii je velmi pozitivní. Je na ní vyčleněna miliarda a půl na 6 let a bude se týkat 30 milionů dětí. Dvakrát týdně tyto děti dostanou zdravou svačinu, ovoce, zeleninu, banány a také mléko. Je to velmi důležité, protože mladá generace v Evropě nejenom v Americe, ale i v Evropě, trpí obezitou a každý, každé obezní dítě potom bude mít dospělosti těžkosti, potíže v oblasti kardiovaskulárních chorob nebo pohybového ústrojí. A to právě tento evropský program eh, může změnit, může správně nastartovat dobrou výživu našich dětí. Jsem rád, že bylo dosaženo dohody mezi komisí a Evropským parlamentem a že se podařilo prosadit rozumný kompromis, který budou mít, bude mít i svou budoucnost. A jsem rád, že to vylepší nutriční návyky dětí, že děti nebudou konzumovat doslazované a nezdravé produkty. Ale že jsem velmi rád, že toto je založené skutečně pouze na lokálních a zdravých produktech. Děkuji. Děkuji. A Paní Michaela, Michaela Gufrída, prosím. Děkuji, pane předsedo. Především bych chtěla poděkovat panu Tarabelovi za jeho eh, přesvědčení a zájem, se kterým vedl vyjednávání a že se mu podařilo toto ukončit. 250 milionů euro, významná dotace do budoucna, do zdravý růst naší společnosti regi, režim eh, dodávání ovoce, zeleniny, mléka do škol, to se týká zdraví našich dětí, kteří by měli jíst vyváženě, potřebují výživu dobrou a, ve ško- a škola zde hraje centrální roli. Centrální je ten výchovný aspekt v globalizovaném světě, kde nabídka eh, potravin je příliš vysoká, ale je třeba umět si vybírat a vybírat si fundovaně, to znamená vyhýbat se těm různým podvodům a špatným návykům. A já e, e, především mě leží na srdci to, že to by měly být lokální výrobky, dávat přednost regionální produkci, abychom podporovali e, trhy, které trpí. A také je to i propojeno se lokálním zemědělstvím, s půdou a to znamená, že budou i objevovat tradice a budou se učit. Děkuji. Uh... Uh, a nyní Pirko Lohonen Lerner. Arvoisa puhemies. Pane předsedo, vážení kolegové a vážené kolegyně. Proč bychom měli chodit kolem horké kaše? Země na severu to dělají již dlouhou dobu správně. My máme již dlouhou dobu vyváženou stravu na školách a je to financováno z daní, tak, aby i děti z chudých rodin se mohly vhodně a vyváženě stravovat. A ono se to vyplácí pak v pozdějším věku. Pokud se totiž děti a náctiletí dobře živí, tak pak jako vzdě, eh, dospělí lidé jsou méně nemocní, jsou méně často obézní a nemají celou řadu dalších chorob, což je vlastně velký prospěch pro celou ekonomiku. Proto tento režim podpory je důležitým krokem, důležitým směrem pro celou Evropskou unii a členské státy by měly ještě více podporovat zdravou stravu na školách. Děkuji. Děkuji. Ivan Jakovčič, prosím. Hvala lijepo, gospodine Děkuji, pane předsedající. Eh, máme zde velmi pozitivní vývoj v této zprávě a to vše, co se dohodlo na trialogu, je velmi přínosné. Ale chci zdůraznit důležitost tohoto pro vzdělání eh, mladých lidí, zejména pokud jde o zdravou výživu. A chci říci, co je důležité pro mladé lidi. Myslím si, že, chci také, že je třeba zdůraznit to, že potřeby Chorvat Chorvatska byly zohledněny a že i chorvatské děti dostanou to, co potřebují. Ale chci zdůraznit ještě něco, co považuji za velmi důležité a to je skutečnost, že se to zaměřuje na regionální eh, výrobu. Mm, to znamená eh, něco velmi důležitého a eh, smysluplného pro mladé lidi, protože poznají svůj kraj i cestou těchto výrobků, které se tam vyrábějí či pěstují. Děkuji. Miguel Pan Miguel Viegas. Eh, ta myšlenka toho programu je základně pozitivní, ale přesto ta forma, jakým se to realizuje v praxi, je bohužel něco, co se nám až tak nelíbí. Jednak nechápeme, proč se tady sloučily oba dva, dva programy protože my bychom bývali, dali přednost tomu, aby nadále existovaly ty dva programy vedle sebe oddělená. A dále si myslíme, že tento program by měl být skutečnou strategií rozvoje lokálního, pokud by byl správně nastaven, a pak by mohlo skutečně přispět k tomu, abychom měli lepší sociální a územní kohezi, čím, že by vlastně smířil město s jeho venkovským okolím. A já chci říct, že tato strategie je bohužel asi stroskota, pokud je nadále budeme vlastně pokračovat s tou praxí, kdy vlastně v samotných školách bude mít automatik, kde si mohou děti kupovat eh, veškeré ty potraviny, které nejsou vůbec zdravé. Takže tady by, bychom měli hájet naše děti a neměli bychom něco takového připustit. Eh, obrigado. Madame deputy Diana Dots. Paní Dots. Děkuji pane předsedo. Já bych ráda vyjádřila podporu pro dodáv, dodávky eh, tohoto zdrav, těchto zdravých potravin a děkuji panu zpravodaji za práci na tomto důležitém tématu. Měli bychom využívat všech příležitostí, abychom zajistili zdravé výživu, abychom děti učili o tom, jak je důležitá zdravá výživa, abychom zabránili rostoucí obezitě. Pan zpravodaj zdůraznil, že tento eh, program také eh, ulehčí situaci eh, mléčnému sektoru, který se potýká s velkými potížemi. Nejenom, že zvýší spotřebu mléka, ale bude také důležitý v, v tom, že si lidé u uvědomí důležitost mléčných výrobků, stejně jako ovoce a zeleniny. Děkuji. A nyní paní Šojdrová pane předsedající já bych se chtěla připojit ke kolegům kteří se vyslovují pro podporu tohoto programu a jsem ráda že má tak širokou podporu napříč politickým spektrem. je pravda že se sloučily původně dva programy bude to mít tu výhodu že je možné určitou část finančních prostředků převádět mezi programy a při vyjednávání také došlo k tomu posunu že se bude moci rozšířit sortiment používaných mléčných výrobků mléčných výrobků i výrobků z ovoce. E, myslím že ale to primární o co jde je přimět děti v tom věku od six do ten let k získání zdravých výživovacích návyků aby jedly zdravé potraviny. E, je pravda že dnešní životní styl v rodinách mnohdy neumožňuje rodičům děti takto vybavovat čili nejde o žádné vnucování o žádnou regulaci ale o pozitivní motivaci která by měla mít pozitivní vliv na zdraví našich dětí o to by mělo jít primárně a samozřejmě také o podporu domácí zemědělské výroby. Eh, děkuji. Nikola Caputo. Děkuji, pane předsedo. Já také chci poděkovat Markovi Taboralovi za výsledek, eh, kterého dosáhl eh, eh, s tímto programem. Klíčovým cílem je bojovat proti E, e, stávajícím návykům, aby se více konzumovalo e, ovoce, zelenina a mléko a především děti by měly jíst zdravě a měli bychom tak bojovat proti dětské obezitě, to znamená spotřebovat, měli by konzumovat výrobky, které nemají takové množství cukru, tuku a podobně. Zde i se jdou ruku v ruce s tím ty, ta různá doprovodná opatření a i, i jako výchova dětí a mladých lidí osvěta o tom, co je lokální produkce, aby i se podporovala lokální výroba, především výroba v daném regionu, a což i doporučují výživoví poradci a zemědělci. Je třeba tedy podporovat větší, k větší spotřebě eh, zeleniny, ovoce a mléka, ale já si myslím, že by bylo vhodné, abychom se měli určitý monitoring, abychom vyhodnocovali výsledky a velice pečlivě a eh, to um, uprostřed programu. Děkuji. Děkuji, pane předsedající Podvýživa v Řecku již nabyla obrovského měřítka a je třeba, abychom proti tomu nějak preventivním způsobem zasáhli. Ta čísla jsou skutečně strašlivá. Na školní rok 2014-2015 to bylo 53 rodin školáků měly problémy s výživou a 21 školáků trpělo hlady. Tady je zde tedy ten evropský program pro mléko, ovoce a zeleninu, ale v Řecku ta podpora nestačí. Nestačí bojovat proti podvýživě dětí, což je skutečně v Řecku obrovský problém. V minulých letech tam došlo ke skutečné humanitární krizi. Je třeba něco učinit proti podvýživě dětí. Není možné ohrožovat zdraví dětí. A proto je nutné, aby trojka nepokračovala tak dále jako do posud a ani politika paní Merklové je třeba se věnovat této velice kritické situaci, která je samozřejmě ještě zhoršena s ohledem na krizi uprchlickou. Děkuji. Pan Lambros Fundulis, prosím. Děkuji. Musím eh, podotknout, že toto je velmi pozitivní krok, ty snahy, ke kterým zde dochází, že se nyní eh, Ruská unie snaží, aby děti jedly více ovoce, zeleniny a mléka, ale pochybuji o tom, že by tato opatření sama o sobě přinesla dobrá, dobré výsledky, pokud je nebudeme právě kombinovat se vzdělávacím osvětovým programem, který se týká výživy. A to se netýká pouze dětí, ale také zejména dospělých. Uh, a chci říci, že e, díky politice úspor, v důsledku politiky úspor, kterou Evropská unie zavádí, možná pak e, to mléko a to, ta ovoce z podpory do školy asi to jediné ovoce a mléko, které ty děti dostávají, protože jejich rodiče vůbec nemají žádné příjmy, takže si nemohou dovolit dětem vůbec nízkou koupit. Sociální stát již absolutně neexistuje v Řecku a e, prioritně se vlastně peníze momentálně vydávají na potřeby uprchlíků. Děkuji, pan Bogovič. Děkuji. Já blahopřeji kolegovi Tarabelovi, také stínovým zpravodajům a panu komisaři. Ten proces byl velmi náročný, ale podařilo se dopracovat tyto režimy podpory do, k úspěšnému konci. Je to důležité opatření, již to zde bylo řečeno. Je velmi důležité, abychom změnili stravovací návyky našich dětí. Dále umožňujeme, aby Ovoce a zelenina se tedy dostaly na jídelníčky škol a později tak to ti prostřednictvím tohoto i do rodin. 250 milionů eur, to je jistě hodně pro Slovinsko, to znamená, že dostane ročně o 30, 300 eh, tisíc eur více. Na Slovensku eh, již mnoho let eh, se snažíme více užívat ve školách eh, lokální produkty, například servírujeme našim dětem snídani. A tato opatření nová, tento režim potřeby nám umožní ještě do té palety zařadit vysoce kvalitní produkty, jako je med. Takže já doufám a přeji si, že co možná nejvíce členských států tento program použije. Děkuji, nyní Ricardo Serao Santos. Děkuji, já bych také chtěl připojit těm, kteří blahopřejí panu zpravodaji. Já si myslím, že eh, to, jak vychováme naše děti, aby měly lepší stravovací návrky, je velice důležité a mělo by to být součástí cíle veřejných politik. Tady ta dohoda na tom režimy podpory um, pro školy v rámci mléka, ovoce a zeleniny je vlastně v tomto smyslu veřejnou inst- inst- investicí. A je tam ještě další cíl. Snažíme se tady podporovat lokální produkty, což je velmi důležité a tím vlastně podporujeme lokální zemědělství. Takže tady máme pozitivní diskriminaci pro velmi odlehlé oblasti. To je také velice důležité, protože oni mají specifické podmínky, takže mohou eh, vlastně se těšit vyšší, vyšší míry podpory. To to je velmi pozitivní a myslím si, že eh, tento program může být právě nyní v okamžiku krize zemědělství velice důležitý. Víme, že tady máme zejména krizi v oblasti mléka a pro Azory, Azory jsou souostroví, kde máme jak mléko, tak banány, tak eh, tento nový režim je jako myslím zárukou i zárukou ceny pro producenty mléka. Děkuji. Eh, obrigado. Eh, Zdravá výživa dětí je velmi důležitý aspekt politiky veřejného zdraví. Zdraví a myslím si, že je dobré rozvíjet jejich povědomí o eh, o zdravé výživě, ale bohužel nerozvíjeme povědomí o tom, jak jsou škodlivé některé politiky pro hospodářství. Eh, je třeba zlepšit distribuci těch zdravých potravin, ale myslím, že bychom hlavně měli působit na členské země, aby eh, usouladnili své daňové systémy, aby nemuseli eh, dotovat a abychom nemuseli tolik redistribuovat. Eh, myslím si, že eh, péče o děti je samozřejmě eh, přední, ale ta nemůže být bez zaměstnaných rodičů s důstojnými platy, které budou se o ty děti starat. Tedy jsem pro tento program, ale měli bychom ho nazírat v širším kontextu zdravé a konkurentní ekonomiky, která jediná může zaručit dlouhodobou prosperitu. Děkuji. A nyní za komisi pan eh, komisař Phil Hogan. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval všem, kteří eh, podpořili tento program. Eh, tento program byl pozměněn na základě vyhodnocení Evropské eh, komise, ale také Evropského účetního dvora, který upozorňoval na rozdíly mezi dvěma programy zelenina, ovoce a mléko a nyní máme jeden program, který je efektivnější, ušetří peníze a dá více peněz vzdělávacím institucím. Je to velmi dobře eh, načasováno, protože zrovna zažíváme obtíže v těch eh, odvětvích eh, a bylo tedy navýšeny, byly tedy navýšeny i prostředky. Je to dobrovolný, dobrovolný program, to bych rád řekl panu eh, Machovi a panu eh, Agnuovi, není to nic eh, povinného, například Spojené království se bude účastnit jenom léčného programu. Bylo zde zmíněno, že bychom měli se zaměřovat na místní produkci, abychom rozvíjeli dobré zvyky u dětí a to je přesně záměrem toho programu. To ten program to dělá. Eh, bylo zde také byly zmíněno, bylo zde zmíněno, že je potřeba zahrnout velkou škálu produktů a jsem rád, že zde byly právě zmíněny banány, které jsou důležité pro Kanárské ostrovy, ale další eh, odlehlé oblasti a to posílí spotřebu těchto produktů, jakož i produktů uvnitř EU. Pro eh, paní Grapíny cílová skupina jsou děti mezi 6 a 10 lety věku a e, ten program určitě e, se tedy zasáhne ty, e, tu cílovou skupinu, o které mluvila a bude to právě o tak malých dětí, aby již děti v předškolním věku si vytvářely dobré stravovací návyky a aby chom byli schopni tak předcházet obezitě. Pan Jár, souhlasím s tím, že by ta, ten program byl takto zeštíhlen nebo měl být a bude také revidován v roce 2023. Pane eh, Agnew, vy jste použil slovo eh, cynický několikrát, ale já si myslím, že farmáři nemusí eh, v, ve Spojeném království žádné nálepky vděčnosti vě, vyvěsovat a vyvěšovat, protože dostávají peníze z Evropské unie i tak, ale uvidíme, jak to bude v budoucnosti. Flexibilita tohoto programu a flexibilita zpravodajů vedly k tomu, že ten program bude úspěšnější podle mého názoru a chci, eh, po, chci zdůraznit, že olivový olej je eh, skutečně zapojen do toho programu. A pokud jde o francouzské eh, nároky, tak med tam byl také zapojen, takže tato flexibilita ukazuje, že jsme přiměřeně zohlednili všechny požadavky a zapracovali celou řadu myšlenek a iniciativ, které, které zde byly vzneseny. Byli jsme velmi flexibilní a chci eh, ještě jednou poděkovat panu Tarabelovi a stínovým zpravodajům za spolupráci a přeji programu velký úspěch a bude to jako se všemi dalšími programy, to znamená, bude předmětem revize v roce 2023. Děkuji. Pane a nyní pan zpravodaj, pan, pan Tarabela. Není pan zpravodaj, pan zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Možná nejprve chci připomenout, že skutečně my v parlamentu jsme velice pečlivě dbali na to, aby právní základ byl ten, který umožňuje spolu rozhodování. Zde chci opět poděkovat stínovým zpravodajům, kteří mě v tomto jednomyslně podpořili a máme právní základ, který jsme si přáli. K obsahu. Možná pět poznámek, abych reagoval pěti, na pět kolegů. Za prvé, Eh, takže eh, zde mm, mm, máme tedy kritérium, který, které eh, objektivně se snaží pomoci členským státům, aby mohli tedy používat ty prostředky od nula, věku nula, ale samozřejmě od jeslí tedy, ale nám jde především o tu základní školu, ale šlo nám o objektivní kritéria. Druhá uvaha tedy to čokoládové mléko, takže Ehm, samozřejmě kapku eh, sladkého nenaškodí, neudělá tolik škodu, škody, ale nám by šlo o to, aby to bylo samozřejmě čokoládové mléko, po kde bude skutečná čokoláda a ale pokud eh, budou, eh, nám jde o to, aby to dítě mělo co nejvíce vápníků, čím více, tím lépe. Potom jeden, někdo tady řekl, že parlament zde je přece proto, aby spíše naslouchal občanům. Ano, já si myslím, že tím komis, tímto návrhem tak dělá komise velice dobře. Třeba bio potraviny, máme na to teď směrnici, na které se pracuje a e, naše úvaha k ke, to znamená, že zdravotnictví není v kompetenci EU, ale hm, Evropská unie má právo se zneklidňovat obezitou a e, dětí a ve 24 zemí z 28 e, je malá spotřeba e, ovoce a zeleniny, takže proto ten rozpočet 250 milionů, které členské státy mohou i doplnit o národní financování. A hm, hm, poznám ještě k rozpočtu. K rozpočtu Spolufinancování je možné, členské státy mohou spolufinancovat, to je možné. A závěrem chci poděkovat konkrétně třím, sprav, eh, eh, eh, třem osobám, Alexandře Leone, asistance paní Ellen Kvizinie, z zaměstnanců výboru agri parlamentu, kteří byli velice efektivní a hodně mi pomáhali. A potom ještě kolegyni z mé frakce. Děkuji, pane Tarabelo. Okay.